Doamnă președintă! <laughs> Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, kolegové. Pokračujeme v zasedání. Především eh, musím říci, že zápis eh, ze včerejšího